Uh, just... Děkuji, pane předsedo. Bude to velice stručné. Dovolte, abych jenom zopakoval, že máme před sebou návrh usnesení. Týká se to aktuálního stavu dohody o volném obchodu mezi Evropskou unii a Větnamem. Už proběhlo šest kol těchto vyjednávání. Rád bych rovněž zdůraznil, že Komise potvrdila svůj záměr eh, učinit vlastní prohlášení eh, k tomuto pokroku na plenárním zasedání v březnu. Proto je na čase, aby eh, tento výbor se vyjádřil k tomuto konkrétnímu, k této konkrétní záležitosti v neposlední řadě i proto, že souhlas Evropského parlamentu je nezbytný eh, pro tuto dohodu o volném obchodu. Takže eh, naše názory jsou velmi důležité. Jak už jste zmínil, máme dohromady 59 pozměňovacích návrhů, které jsme obdrželi od našich kolegů, stínových zpravodajů i ostatních. Rád bych všem poděkoval za jejich ehm, činnost ve velice konstruktivním duchu. Nakonec jsme dohodli deset kompromisních návrhů a také šest ústních pozměňovacích návrhů a přesné znění všech těchto návrhů najdete na závěrečném eh, hlasovacím seznamu, který už byl rozdán. Tudíž já mohu pouze poděkovat všem účastníkům za jejich aktivitní postoj a kladný postoj a rád bych všechny požádal, aby laskavě podpořili návrh tak, abychom mohli odhlasovat finální verzi usnesení na plenárním zasedání eh, v březnu Evropského parlamentu. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Nyní si poslechneme stínové zpravodaje nebo eventuálně další členy. Nejprve eh, Bert Lange, který je stínovým zpravodajem za skupinu SND. Děkuji vám, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat panu navrhovateli za jednání o kompromisních pozměňovacích návrzích a za přijetí našich specifických zájmů. Tady myslím tedy otázku nelegální porážky zvířat a ta věc těch, z těch zvířecích produktů, dohoda CITES a silné zapojení občanské společnosti. A myslím si, že e, tuto zprávu budeme moci kladně odhlasovat. E, e, bohužel ty kompromisy nejsou sdíleny všemi frakcemi, ale tak to zkrátka před evropskými volbami asi vypadává. Děkuji. E, pokud se nikdo nehlásí e, z pléna, pak si poslechneme vyjádření komise. Evidentně e, komise momentálně tady není, vzala si dovolenou k této věci, tak prosím, pan zpravodaj. Ještě jednou bych rád poděkoval všem, kdo se této práce zúčastnili. Mohu pouze zopakovat, že Stejně jako i pan Lange, i já doufám, že tento návrh usnesení eh, bude pozitivně odhlasován posléze ve výboru. Děkuji. Děkuji a Dal, pak tedy bude ještě potvrzeno, že bude hlasování na plárním zasedání v březnu. Doufejme, že k tomu dojde teď. E, přistupujeme k e, elektronickému hlasování, ale uděláme si přestávku do 10 hodin. Do you want to talk to Daniel Barra on this issue of this uh, ruling of the court of this implementing act? Mm-hmm. Or wait until Tatiana is doing the research on this?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 Cristiana, benvenuta. Grazie. Ah, Christine. Okay. Ciao. Colleagues. Takže kolegové, znovu vás vítám zpět. Máme hlasovací čas hlasováním, pokud jste připraveni. Nejprve to bude mikrofinanční pomoc eh, Tunisku. Nejprve pozměvací návrh 6, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 7 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 8 pro, proti, zdrželi se Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 4. První část pro. Proti zdrželi se přijato. Druhá pro. Proti zdrželi se zamítnuto ne pro, proti, zdrželi se, eh, přijato, dva pro, proti, zdrželi se, přijato, pět pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, tři pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď budeme hlasovat o eh, pozměněném návrhu komise. Eh, zahajuji hlasování. Už hlasujeme. A teď končím hlasování. Přijata. Eh, 20 proti 3, pro, pardon, 3 proti. Teď budeme hlasovat o návrhu legislativního usnesení. Opět hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 21 pro, 2 proti, nikdo se nezdržel. A Um, je třeba tuto záležitost dokončit ještě za tohoto volebního období. Proto navrhuji, abychom zahájili neformální trialog s radou, aby tohom to celé mohli dokončit. A um, mandát je na zprávu takto, jak byla Eh, přijata. Pak je tady obvyklé složení vyjednávacího týmu. Já předsedám, pak je tady eh, jako zpravodaj také, pak tady máme stínové zpravodaje, Norbera, Zarčerne, se tam zahradil Kele, eh, Morfy. Nikdo nemá nic proti, ale musíme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování, končím hlasování. 21 pro, 1 proti, 2 se zdrželi. Schváleno. Další bude bod 14. Je to konsensuální eh, postup a zpravodajem je pan eh, Winkler a zahajuji hlasování. Končím hlasování. 25 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel, čili panu Vinkovi můžeme poblahopřát, bylo to schváleno. A to se týkalo i ne, toto není protokol, to je pak nařízení. Týká se to prováděcích postupů k dohodě o stabilizaci a přidržení ES Srbsko a prohatimní dohoda ES Srbsko. Bod 15 máme tady eh, návrh usnesení aktuálního stavu dohody o volném obchodu mezi EU a Větnamem. Spravodajem je Jan Zahraděl za výbor INTA. Eh, byla předložena řada pozměňovacích návrhů, ale eh, zpravodaji se podařilo řadu z nich zapracovat, konsolidovat v podobě kompromisních návrhů. Budeme hlasovat pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Ústní pozměňovací návrh eh, k recitálu A má někdo nějaké nábídky proti ústnímu pozměvacímu návrhu? Ne. Máte ho zařazen ve svých složkách, čili není třeba ho opakovat. Čili ústní pozměvací návrh zpravodaje pro, proti, zdrželi se přijato. Dva pozměvací návrh pro, pardon, ten odpadá. ústní pozměvací návrh 2 k recitálu D a někdo nějak něco namítá? Vy. Jeden hlas ale námitka nestačí. Máme nová pravidla. Máme nová pravidla. Je to eh, článek 156 ve výboru počet hlasů pro eh, eh, nabídku nebo namítku, pardon, je proporční tomu počtu, který by byl na plenárním zasedání. Ale ono už se o tom hlasovalo na plenárním zasedání. Takže Nemůžete toto neakceptovat, protože tato pravidla byla odhlasována na plenárním zasedání. Takže prosím. Protože zákony musí dodržovat všichni, včetně a to zejména europoslanci čili vaši námitku nemůžeme přijmout. Ústní pozměňovací návrh bude předložen k hlasování. Kdo je pro tento ústní pozměňovací návrh? Proti? Zdrželi se? Přijato. Chcete eh, ověřit? Zahajuji hlasování elektronické k tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu. Končím hlasování schváleno, 15 pro, 13 bylo proti. Nikdo se nezdržel. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 6 oddělené, oddělené, ne, námitka je ze sálu ještě 5. Ano, máte pravdu, omlouvá se pan předseda 5. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijatom. Pozměňovací návrh 6 ve dvou částech. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromisní návrh číslo 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. 10. Úvodní ustanovení I a poznací na 10 pro, proti, zdrželi se přijato. Ověříme desítku, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Přijato. Ústní pozměňovací návrh k e, recitálu je. Má někdo námitku proti tomu? Nikdo nic se namítá. Budeme hlasovat o tomto ústní poznací návrhu pro, proti. Zdrželi se přijato. Třináct pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Dvanáct pro, proti, zdrželi se přijato.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 26 pro, pro proti, zdrželi se, zamítnuto 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. Ověříme 27. Pro, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 5. Kdo je pro? proti, drželi se přijato. Třicet dva pro, proti, drželi se přijato. Kompromis 6, kdo je pro, proti, drželi se přijato. Třicet čtyři 34. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ústní pozměvací návrh k devátému e, odstavci. Nikdo nic nenamítá proti ústnímu návrhu, čili hlasujeme, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 7. Pro? proti, drželi se přijato. 44 má tři části. První část, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. Třetí pro, proti, zdrželi se... Ten odpadá, aha, ale bylo by to zamítnuto. Kompromis 8, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 9, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Ústní pozměňovací návrh 5. Nikdo nenamítá eh, nic, tak hlasujeme. Pro, proti, zdrželi se přijato. 49? Ne. To je pokryto uh, ústním poznacím návrhem číslo 5. Ale bylo mi řečeno, že bychom stejně měli hlasovat 49 pro, proti, zdrželi se. Já jsem také říkal, že se o tom nemusí hlasovat. Ale já poslouchám sekretariát a tím říkají, že se o tom má hlasovat. Já si myslím, že mám stejně pravdu. Nemusíme o tom hlasovat, protože se na to vztahuje ústní poznávací už 50. 50 pro, proti, zdrželi se, Eh, asi to ověříme, byť si myslím, že to bylo zamítnuto. Takže zahajuji hlasování, končím hlasování a bylo to zamítnuto. 51 zase eh, dělené hlasování ve dvou částech pro, proti, eh, zamít, zamít, druhá pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 10. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Ústní poznací návrh 6. Nikdo nic nenamítá, hlasujeme pro, proti, zdrželi se, přijato. 56, ano, takže hlasujeme pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 57. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 58, oddělené hlasování, počítám, kolik to má částí. 5. Hana, to odpadá. Ne, od, takže hlasuje 58 první část. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Třetí část. Druhá totiž odpadá, takže třetí část. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Čtvrtá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 59, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh eh, usnesení eh, v pozměněném změní. Zahajuji hlasování. Končím hlasování schváleno převážnou většinou, 25 pro, dva se, eh, byli proti, nikdo se nedržel. Můžeme panu Zahradilovi poblahopřát a přecházíme k bodu 16. A je to vlastně podpora nebo schválení Ehm, toho, co udělala komise a e, rada. Týká se to prosazování pravidel mezinárodní obchodu s pravodajem. Byl Nikolo Rinaldi. Vyjednávání pochopitelně vycházela z mandátu, ale museli jsme přistoupit i na kompromisy. Takže teď tohle máme schválit, potvrdit a mohu, já jsem u toho byl a mohu vám říci, že naše delegace odvedla výbornou práci. Takže zahajuji, zahajuji hlasování, protože vám doporučuji, abyste to schválili. Končím hlasování, 28 bylo pro, bylo to přímo jednomyslné. Pan eh, Rinaldi odvedl výbornou práci a jedná se o velice důležité nařízení pro celou Unii. Přistupujeme k bodu 17. Zase budeme vlastně schvalovat, eh, souhlasit s kompromisem dosaženým při trialogu. Tentokrát byl naším zpravodajem Paul Murphy a jedná se o eh, změnu nařízení o dovozech rýže původem z Bangladeše. Kompromis byl dosažen a zase doporučuji, abychom řekli ano na výsledek na tento kompromis. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 27 bylo pro, nikdo nebyl proti, jeden se zdržel. Můžeme Paulu Murphymu poblahopřát. Já jsem u toho byl také a vím, že to byla výborná práce. Teď je bod 17a. Jak víte, my jsme na plenárce hlasovali o pozměňovacím návrhu k této komise, komise je to takzvaná TDI moder, modernizace. A teď musíme zase se rozhodnout o dalším kroku Totiž měli bychom hlas, hlasovat o rozhodnutí zahájit vyjednávání s radou a definovat mandát. Týká se o všechny ty změny schválené na plenárním zasedání a rozhodnout o složení vyjednávacího týmu. Jako obvykle tam bude předseda, pak Kristofe Fjellner jakožto zpravodaj, Andrá Kocolino, Mariel de Cernes, Robert Sterdy, Žado, Helmut Scholz a Matteo Salvini. Budeme hlasovat a zahajuji hlasování. Nyní končím hlasováním. 25 bylo pro, nikdo nebyl proti, jeden se zdržel. Přecházíme k trialogu. Můžeme tedy zahájit trialog a tím jsme skončili hlasování. Děkuji vám za účast. Požádal bych všechny, kdo chtějí odejít, aby tak učinili co nejdříve.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 Další bod na pořadu jednání je výměna názorů, přeskum obchodních jednání mezi Evropskou unii a Japonském, investiční dohoda. Jak víte, vyjednávání byla zahájena v loňském roce a už tedy v rámci Lizabonské smlouvy daných pravidel tuto dohodu jsme přijali a nyní e, existuje monitorovací skupina pro Japonsko, které předsedá Metin Kaza, který je přítomen. Pozvali jsme zástupce jednotlivých zainteresovaných subjektů. Pan Beržle z Asociace výrobců automobilů Evropské unie, ten je přítomen. Paní Maria Travello, která zastupuje Asociaci farmaceutických eh, společností. Takže kde máme naše hosty? Sedí přímo přede mnou, takže na úvod dáme slovo našim hostům. Pan Veržlan, prosím, máte 10 minut. Pane předsedo, dámy a pánové, mnohokrát děkuji, že jste nám dali tuto možnost, abychom vysvětlili naše stanovisko, co se týče stávající eh, situace vyjednávání eh, dohody o volném obchodu. Eh, máme zástupce v Tokiu, který je přítomen a navrhuje, aby nás informoval o stávající situaci. Prosím, máte slovo. Dobré dopoledne, pane předsedo, Jmenuji se Anthony Millington, jsem zástupce ACEA v Japonsku, jsem velice rád, že mám tuto příležitost v tuto chvíli pohovořit ke členům vašeho výboru, abych vás informoval o pokroku eh, ve vyjednávání s japonskou stranou, především co se týče automobilového promyslu. Jak eh, členové INTA velice dobře asi vědí, po 12 měsících vyjednávání Eh, v dubnu letošního roku se má konat eh, určitá revize dosaženého pokroku 12 měsíců vyjednávání, zda Japonsko naplňuje jednotlivé závazky, což bylo součástí takzvaného scoping exercise, což bylo ještě předřazeno před vyjednávání této dohody, abychom vyčlenili NTB. Dnes bych se chtěl zaměřit eh, na dosahy úspěchu nebo na úspěchy, kterých jsme dosáhli v rámci NTB, ale také v rámci scoping exercise a cestovní mapu v rámci automobilového sektoru. Máme tady další NTB, které ovšem nejsou součástí tohoto cvičení. Automobilový průmysl byl pouze určitým příkladem a tyto další NTB budou brány v potaz v dalších fázích, pokud tedy budou zváženy za vhodné. O co jde? V zásadě eh, toto cvičení pokrývá šest oblastí a ta první oblast je harmonizace mezi Evropskou unii a Japonskem eh, v oblasti automobilové bezpečnosti a dalších nařízení na základě mezinárodních nařízení OSN, která byla dohodnuta v Ženevě. Eh, z našeho pohledu, tedy ACA, je to velice důležité, protože to je první krok, jak můžeme dosáhnout skutečných sílů v tomto vyjednávání, abychom měli jistotu, že jakékoliv vozidlo, které je homologované v Evropě, podle nařízení OSN bude přijato japonském, aniž by bylo zapotřebí dělat další certifikaci nebo další schvalování. Další druhá oblast pokrytá tímto cvičením se týká toho, čemu se v Japonsku říká K-Cars, Čili to jsou automobily, které jsou nízkotonážní a jsou omezené na 660C, tedy velikost motoru. A AC dlouho tvrdí, že pokud to vypadá jako auto, zní to jako auto, jezdí to jako auto, tak eh, je to auto a měli bychom s tímto autem nakládat tak, eh, jako nakládáme s dalšími podobně dováženými automobily. Další obava jsou generické výjimky jednak pro konvenční airbagy a airbagy, které jsou použity, nebo kam se používá stlačený hydrogen, vodík. Čili je důležité, abychom z hlediska prosazování bezpečnosti vozidel žádali po našich dovozcích, aby používali další prvky v oblasti bezpečnosti, abychom této výjimky, tuto výjimku mohli vyřešit. Další oblast je harmonizace, e, co se týče efektivnosti e, pohonných látek a emisí. Potom máme vysokotlakové nádrže na palivo, které je k dispozici. Takže ACEA se uvědomuje, že ve všech těchto oblasti, oblastech od začátku vyjednávání došlo k určitému pokroku, v některých oblastech více, v některých méně, ale je obtížné dojít v tuto chvíli k závěru a e, plně si uvědomujeme, že musíme mít páté kolo vyjednávání předtím, než dojde další revize, k revizi pokroku, tak je velice obtížné Eh, tedy v tuto chvíli říci, že ten pokrok je plně uspokojivý. Co se týče airbagu, tak eh, tam to vypadá slivně, zdá se, že naplňuje tato oblast eh, tě požadované cíle, že došlo k dosažení té generické výjimky. Potom došlo k celkem velkému pokroku, co se týče přijetí pravidel OSN na straně Japonska. Máme stále ještě 11 oblastí, co se týče systému homologace v Japonsku, kdy Japonsko nepřijímá osvědčení ze strany OSN a také podobné procesy homologace, jak používáme v Evropě, eh, což eh, není plně harmonizováno s vnitrostátními japonskými eh, požadavky. Během posledního měsíce Japonsko učinilo krok přijmout ještě zbývající nařízení ze strany OSN Dvě nařízení jsou předmětem dohody, co se týče testovacích cyklů a v tomto ohledu jsme celkem optimističtí. Věříme, že Japonsko přijme eh, tato opatření právě v těchto dvou oblastech. Ta nejdůležitější výjimka se týká tří nařízení a v tomto ohledu Japonsko předložilo návrh v Japonsku, abychom eh, novelizovali stávající pravidla, abychom naplnili vnitrostátní japonské požadavky. ACEA si eh, plně uvědomuje, že bychom měli přijmout eh, veškerá to opatření, která prosazují technologický proces, ale myslíme si, že není správné, aby nařízení OSN bylo připraveno tak, aby eh, naplňovalo požadavky japonského průmyslu. Pokud ovšem Eh, tam nebude jasně prokázáno, že to zajišťuje jasně větší bezpečnost. A do této chvíle tyto důkazy ze strany Japonska nejsou prokazatelné, není to pouze tedy přesvědčení Evropské unie, ale také Ruska, Jižní Afriky, eh, že tedy ty návrhy na změny ze strany Japonska jsou skutečně vhodné. To je tedy otázka, která se musí ještě dořešit je předmětem technických diskusí, které se vedou v Ženevě. Co se týče vozidel Kia, tak tam jsme dosáhli určitého pokroku. Japonská vláda oznámila, že je to předmětem přijetí ze strany japonského parlamentu, to znamená, že začátkem dubna mají být provedeny určité změny, co se týče zdaňování vozidel v Japonsku, což začne uzavírat ty rozdíly právě v této oblasti, v, těch, v případě eh, vozidel Kia a Compaq. Pro nás je to velice důležitý první krok. Věříme, že nás čeká ovšem ještě hodně práce předtím, než všechny ty rozdíly dořešíme a aby evropská vozidla podobného typu mohla skutečně konkurovat eh, vozidlům Kia. Což je velice důležité, Přibližně 40 a toto procento narůstá japonských eh, vozidel právě přebírá tato značka a znamená to, že 40 japonských, japonského domácího trhu je uzavřeno před vnější konkurencí, protože žádné jiné auto, alespoň evropské auto, nemůže konkurovat standardům této značky. Takže v tuto chvíli je to klesající trh a měli bychom mít přístup do tohoto sektoru za stejných podmínek. Vím, že nás čeká ještě celá řada věcí, ale co je důležité, dosáhli jsme určitého pokroku a ACEA v podstatě uvidí, zda během těch 12 měsíců veškerý ten pokrok zohledníme a oceňujeme si snahy ze strany komise, také především v oblasti airbagů, tak jak bylo zúrazněno, že se snažíme přesvědčit eh, Japonce, aby naplnili veškeré své závazky. Zdá se, že jste tak umírněně optimistický, jsem reali, realistický nebo reálně optimistický. Takže naše interpretace, myslím, byla celkem správná. Paní Travelo, která zastupuje asociaci farmaceutických výrobců. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jménem naší asociace bych chtěla poděkovat za příležitost vystoupit na vašem zasedání a informovat vás o stanovisku našeho farmaceutického průmyslu a také, jak vypadá vyjednávání s Japonskem v rámci FTA. V podstatě jsme hlasem 1800 eh, společností, eh, které jsou aktivní Eh, v této oblasti 33 evropských asociací a také inovativních eh, dalších eh, společností. Zaměstnáváme 700 tisíc lidí a vytváříme nepřímým způsobem ještě tři až čtyřikrát více nových pracovních míst. Takže jsme velice hrdí, že aktivně můžeme podporovat také balan rovnováhu v roce 2012, protože jsme E, vytvořili v podstatě zisky ve výši 54 miliard euro. Japonsko je pro nás jedna klíčový hráč a také důležitá země z hlediska vývozu. E, Japonsko má druhý největší trh v oblasti farmaceutik, takže z tohoto hlediska je pro nás nesmírně důležité a je důležité, abychom dohodli správnou dohodu. Naše trhy jsou vzájemně propojeny, e, máme také právě různé ceřené společnosti, filiálky a podobně v Japonsku. Také máme vytvořenou platformu spolupráce v Japonsku, která je aktivní od roku 2002 a zastupuje 24 inovativních evropských společností, které spolupracují s Japonskem. Takže velice podporujeme tuto dohodu. Myslíme si, že je to skvělá příležitost. Chtěla bych zdůraznit ty výhody. Jednak to blížení našich vzájemných trhů ehm, bude velice dobré pro výsledky, především pro pacienty. Eh, zajistíme spolupráci, což bude přínosné pro farmaceutické evropské společnosti, protože budou eh, zavádět inovativní ehm, léky jak do Evropy, tak do Japonska. Také se vytvoří nezbytné podmínky pro farmaceutické společnosti pro vědeckou činnost, vytvoří se dobrý rámec a také eh, zajistíme dobrou návratnost našich investic. Je důležité, abychom nastartovali konvergentnost našich nařízení jednotlivých eh, požadavků, které zajistí efektivnost, co se týče nového vývoje léku. Musím říci, že už dobře spolupracujeme s Japonskem na nejrůznějších úrovních, eh, což je především pod záštitou Mezinárodní konference harmonizace ICH. A také tady máme konkrétní příklady harmonizace v oblasti nařízení, což vede k efektivnosti, což je opět více přínosné pro naše pacienty, tak jak zdůrazňuje také platforma, která chce prosazovat rychlejší postup, co se týče eh, regulační kompatibility. Nyní několik eh, konkrétních návrhů, co bychom chtěli zohlednit v dané dohodě. Jednak je to rozšíření zemného uznávání eh, dobrých praktik v oblasti výrobě. Máme takovouto dohodu od roku 2002, ale ta potřebuje být aktualizována, aby to bylo aplikováno na všech 27 členských států, na všechny farmaceutické výrobky, včetně vakcín. Dále rozšíření působnosti. Máme tady testy kvality při dovozech do Japonska, což by mělo zrychlit přístup ke všem farmaceutikům na japonském trhu. Chtěli bychom zajistit větší harmonizaci opatření mezi politikami očkování, což je podle nás velký krok kupředu také bychom tím překlonuli určitou propast v oblasti vakcín. V tuto chvíli v Japonsku nemají pacienti k dispozici tolik očkovacích látek, které už jsou dávno k dispozici v Evropě. Je důležité, abychom také dohodli přílohu k farmaceutickým produktům, což je velice důležité pro naše trhy, zajistit maximální transparentnost, zajistit také inovace. Jinak se obýváme, že by tyto dohody vedly k větší politice protekcionářství. Chceme zajistit, aby stávající a především budoucí systémy byly konzistentní v rámci uznávaných zásad. Jak už jsem říkala, náš sektor velice podporuje tuto dohodu již od začátku. Vidíme velkou výhodu při posílení úsilí, posílení jednotlivých diskusí, protože FTA a dané výsledky přinášejí jasné výhody. Což sdílíme se zástupce i jiných asociací, jiných sektorů průmyslu, například eh, máme společné prohlášení, eh, které bylo podepsáno v roce 2013 v červenci Eh, což bylo na úvod eh, 21. summitu mezi Evropskou unii a Japonskem. Je tady 20 takovýchto dohoda eh, FBA. Velice podporujeme další diskuse, které musí být jednak komplexně a také velice ambiciozní. Chápeme, že se jedná o složitá jednání, to není překvapivé, ale věříme, že ta příprava byla učiněna velice dobrým způsobem, také je dobře zajištěn rozsah působnosti a celou řadu otázek musíme právě řešit hned od začátku. Můžeme identifikovat eh, dobré výsledky, kterých již bylo dosaženo, například co se týče klinických hodnocení, eh, tady došlo k lepšímu vzájemnému uznávání japonských systémů, kdy se snaží právě harmonizovat eh, oblasti jednotlivých postupů a pokynů v rámci ICH. Také došlo k dobrému pokroku v oblasti IMR, také se snažíme překlenout ty nedostatky v oblasti vakcíny, což tedy znamená, že bychom tyto oblasti chtěli dále posílit a chtěli bychom zajistit pokrok v těchto vyjednáváních. Co se týče politického hodnocení, které má proběhnout koncem letošního roku, na konci jednání, to bude velice důležité pro naše zástupce, aby prosadili i dál pokrok a prosadili velice komplexní a ambiciozní FTA. Mnohokrát děkuji za slovo. Děkuji. Tady i vaše výhledy se zdají být pozitivní, je to tak? Ano, jsme přesvědčeni, že v jednáních dojde k pokroku. Jak už zaznělo, v oblasti NT5 a podobných oblastech je pokrok poněkud pomalejší, ale jsme přesvědčeni, že se nám podaří vše dotáhnout k cíli. Děkuji, my si to poznamenáváme a e, samozřejmě vám dám pak slovo ještě, abyste reagovali na poznámky našich poslanců a našich hostů. Teď, pokud vím, za komisi je tady zástupce hlavního vyjednávače, pan Parenty. Takže Teď nejprve dostane slovo náš zpravodaj, pan Kazak, šéf stále monitorovací skupiny. Prosím. Děkuji, pane předsedo, eh, vážení kolegové. Blížíme se okamžiku rezumé eh, v jednáních EU-Japonsko a je čas zhodnotit si, čeho jsme zatím dosáhli po pěti kolech jednání. Páté kolo proběhlo v Bruselu, jednalo se také v Japonsku. Naším dnešním cílem je stanovit si pozici parlamentu k těmto rozhovorům. Jak víte, 25. října 2012 parlament silným mandátem podpořil zahájení jednání s Japonskem a už tehdy jsme řekli, že je zásadní pro Evropskou unii, abychom vstoupili do obchodních vztahů s takovými ekonomikami, jako je Japonsko. Kromě toho jsme byli podpořeni eh, také eh, vzájemně harmonizačním řízením EU-Japonsko Nicméně eh, jsme konstatovali, že vzhledem k tomu, že eh, tato jednání představují důležitý pokrok v našich jednáních, je potřeba co nejdříve i v této oblasti dosáhnout konkrétních výsledků. Parlament trval na tom, že ustanovení o revizi je potřeba aktivovat do jednoho roku po zahájení jednání a je potřeba při něm zhodnotit, zda Japonsko eh, dodává jasné výsledky při eh, eliminaci netarifních necelních bariér, zejména těch, které mají vliv na klíčové průmyslové sektory EU, jako je automobilový průmysl. A zabývali jsme se také e, překážkami pro, veřejn, pro oblast veřejných zakázek v oblasti železnic a souvisejících, které také byly součástí toho původního, původního cvičení. Definovali jsme si 31 různých plánů pro netarifní překážky a podle mého názoru je spravedlivé hodnocení stavu by, by mělo být zhodnocení stavu v těchto věcech součástí našich závěrů. Hovoříme o automobilovém průmyslu, technickém sektoru, eh, železničních sektorech, sektoru stavebnictví a mnoha dalších. Kromě jiného jsme požádali, aby eh, tato jednání obsahovala rozšířený přístup na trh, daňové otázky, sanitární a fito, fitosanitární opatření, uznání eh, označ, eh, značek původu a ambiciozní kapitolu o držitelném rozvoji a také kapitolu o investicích. Nemyslím si však, že bychom se pouze měli zabývat pohledem zpět. Je potřeba být i proaktivní a hodnotit celkovou situaci, a veškerý vývoj, ke kterému došlo od začátku našich jednání. To vše je potřeba zvážit. V příštích týdnech mám v plánu společně s kolegy z monitorovací skupiny, s komisí a zúčastněnými stranami eh, zahájit další diskuse, tak abychom mohli sformulovat naši vlastní pozici, co se týká stavu těchto jednání. Vzhledem k tomu, že se blíží konec mandátu Evropského parlamentu a vzhledem k tomu, že pravděpodobně eh, výsledky toho rozhodujícího pátého kola jednání nebudou do té doby k dispozici, zamýšlíme, aby výsledek našich jednání byl eh, představen v návrhu usnesení na samém konci našeho legislativního období. Dnes tedy mohu eh, s, s radostí konstatovat, že se můžeme zabývat úvahami nad tímto klíčovým obchodním jednáním výměna názorů s našimi klíčovými partnery, myslím, velkým dílem přispěje k naší práci a doufám, že se nám eh, tento úkol na začátku dubna podaří dokončit s velkým plus. A samozřejmě přitom dbáme těch jaksi omezených slibů a závazků, které máme doteď, ale doufám, že se mohu spolehnout na ten realistický optimismus, jak jsme tady slyšeli našich partnerů, tak abychom komisi mohli poskytnout více pobídek k tomu, aby eh, tlačila na japonskou stranu, aby tato postupovala ještě dále v příštích kolech jednáních. Eh, komise se nemusí podporovat, a se, na tu se musí tlačit. A konec konců eh, my ani žádné pobídky dávat nemůžeme, že ano? No dobrá, Teď si vyslechneme další členy tohoto stálého výboru pro Japonsko stínové zpravodaje. Jako první Jaroslav Valenca, EPP. Pane předsedo, já mám jednu otázku na komisi. Před zhruba čtyřmi měsíci jsme měli určité pozitivní signály při jednáních o veřejných eh, zakázkách, hlavně se to týkalo železnic. Chtěl bych se zeptat, zda se jedná o systémovou změnu, nebo zda to byla jenom taková jednorázová dohoda. A rád bych eh, tedy slyšel nějaké další vysvětlení ohledně veřejných zakázek a postupu jednání. Další jsem já jakožto eh, eh, a stínový zpravodaj za socialistickou skupinu, čili teď nevystupuji jako eh, předseda, ale jako no, řadový člen výboru. I já si myslím, že činíme pokrok, ale pouze komise má možnost mít na to globální pohled. My se blížíme k termínu pro přeskum. Tady eh, Japonsko eh, učinilo mnoho eh, závazků, tak jak to vidí komise mají pocit, že Japonsko ty své sliby plní a bude ten přeskum pozitivní. Za druhé, Japonsko Japonci se rozhodli o celé řadě kulturních a dalších produktů, a, které jsou pokládány za citlivé. Čili někde je vedena červená čára tam, kde se jedná o otevření obchodu. Týká se to zejména hovězího, e, vepřového drůbeže, dále eh, škrobu, eh, ječmene, pšenice. Myslím si, že je to zhruba 90 veškeré zemědělské produkce v Japonsku. Proto bych se chtěla zeptat, jak toto hodnotí komise. Zda si myslí, že by to mohlo mít eh, negativní dopad na jednání v tomto etapě? A je komise přesvědčena, že by se to dalo v budoucnosti změnit? Myslím si, že i na tyto otázky potřebujeme dostat odpověď. Dále taková obecnější záležitost. Týká se to účasti Japonska na TPP, na jednáních TPP. Oni s námi, eh, spolu s námi vyjednávají a rozhodli se, že se k těmto jednáním tedy přepojí, až docela pozdě se o tom rozhodli. A samozřejmě, že neměli možnost ovlivnit to, co už do té doby bylo, abych tak řekl, získáno se Spojenými státy a ostatními tichomořskými partnery. Je to rozsáhlá záležitost týkající se dojednání volného obchodu. A jaké by mohly být důsledky přístupu Japonska k TPP? A Zeptám se, zda to může mít nějaký vliv na jejich závazek jednat s námi protože možná by byli nuceni vlastně eh, se rozhodovat mezi alternativami, tak kterou variantu by zvolili. Konečně pak rovněž jednají nebo se nebrání vyhlídce vyjednat trojstranou dohodu mezi tedy Japonskem, Čínou a Jižní Koreou. Zase se ptám, jaký by to mohlo mít dopad, protože teď už tam mezi nimi existují velice úzké obchodní vztahy. A samozřejmě, že to by se mohlo eh, touto dohodou dále prohloubit a mohlo by to prohloubit a rozšířit integraci těchto tří ekonomik. Tam se tedy, jaké by to mohlo mít eh, dopad na eventuální naši obchodní dohodu s nimi. Myslím si, že potřebujeme eh, širší eh, obrázek situace zcela. Určitě komise má k tomu informace, které by nám měla, mohla sdělit. Další stínový zpravodaj Nevidím teď tady nikoho za ECR, nebo zpravodaj za ECR stínového. Ale každopádně další bude Helmut Scholz za GUE. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také poděkovat za e, tento velice sice úzký, ale konkrétní náhled ze strany odvětví, které je zřejmě velice dotčeno obchodními dohodami ale já bych se chtěl zmínit ještě o třech eh, širších aspektech probíhajících a dalších jednání. Mě by také zajímalo, aby nám komise něco řekla, jak si stojíme v eh, sektoru zakázek už jsme eh, dostali určité informace v tom smyslu, že tady eh, je jisté omezení pokroku jednání. Tak bych se zeptal, jak to opravdu vypadá eh, s veřejnými zakázkami, jaký je tady problém, jaká jsou tady stanoviska a konkrétně mě to zajímá z hlediska služeb. A mě by zajímalo, zda Eh, se o tom hovoří při jednáních eh, eh, o službách ve finančním odvětví. Jedná se o kontrolu finančních trhů. To je, myslím, pro obě strany momentálně velmi důležité. protože Teď i v Evropské unii, i v Japonsku se jedná o překonání hospodářské krize. Proto eh, by mě zajímalo, zda se hovoří také o regulatorním rámci pro kontrolu finančního odvětví a finančních služeb. Zda i toto má být eh, součástí dohody. Za druhé, by mě také zajímaly úvahy o TPP a konkrétně Eh, eh, bylo oznámeno, že Japonsko je ochotno se připojit a už se vlastně připojilo k těmto jednáním. A od té doby se tato jednání výrazně eh, zpomalila, protože teď jsou daleko širší problémy nastaly a jaké jsou vztahy mezi Japonskem a Čínou, protože i Čína oznámila, že by měla zájem na tom, aby k těmto jednáním TPP měla do jisté míry přístup. A to mě vede k třetí otázce, protože my budeme také dojednávat smlouvu o investicích mezi Evropskou unii a Čínou. A jak, jak vypadá kapitola o investicích s Japonskem? jak toto se bude eh, řídit eh, nebo jak to se bude řešit eh, při jednáních a s jakým mechanismem pro řešení sporu se v této části počítá. Děkuji. Děkuji. A konečně je FD. Děkuji, neslyšíme bohužel, není mikrofon. Mikrofon, omlouvám. Já mám dvě konkrétní otázky. Pokud eh, nejsou zatím známy odpovědi, tak snad byste mi to mohli potom napsat. Už tady momentálně existuje obchodní dohoda mezi Švýcarskem a Japonskem. Proto se ptám, jaké doložky jsou v té obchodní dohodě, které jsou nepřijatelné pro eh, vyjednávače za EU. To je můj první dotaz. A druhý dotaz na též téma. Jaké doložky v dohodě mezi Švýcarskem a Japonskem by vyjednávači za EU chtěli zlepšit? Pokud neznáte odpověď teď, tak snad mi ji můžete posléze poslat písemně. E, takže my tady konkurujeme Švýcarskou. Je Švýcarsko nějakým měřítkem, benchmarkem, podle kterého se poměřujeme? Myslím si, že v posledních případech tomu tak nebylo. Takže e, máme tady celou řadu dotazů na komisi. Antonio Parenti má nyní slovo za komisi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Jsem velice potěšen tím pozitivním přístupem a reakcí především ze strany hostů, kteří hovořili na počátku a také ze strany pana zpravodaje. To je, myslím, vše náznakem toho, že komise vyvinula velké úsilí a začala úzce spolupracovat se všemi zainteresovanými stranami, také s parlamentem, nejen, že bychom poskytovali informace, ale také co se týče našich priorit. Co myslím zaznělo? Zajistili jsme velký pokrok během prvního roku. Tento pokrok je zcela jistě úžasný v oblasti obchodu a jednotlivých opatření ještě předtím, když jsme se pustili do samotného vyjednávání. Znamená to, že jsme spokojeni se stávající situací a že to všechno skončilo? Ne, to není. Pravda, zcela jistě ne. Co to znamená? vidíme pozitivně revizi prvního roku v tom smyslu, že Japonsko se snaží harmonizovaně splnit všechny požadavky, které zazněly v rámci scoping exercise. To si uvědomujeme a velice si toho vážíme a zcela jistě budeme chtít zrealizovat všechny tyto závazky, pokud, a doufáme, že ano, pokud vstoupíme do druhé fáze vyjednávání. Vzhledem ke struktuře vyjednávání, to znamená, že po roce probíhá určitá revize, tak obě strany budou muset jednat o konkrétních otázkách a vznikají ještě další uh, určité problémy, které budeme muset eh, došetřit. Je tady několik kapitol, kde musíme eh, odvést ještě velký kus práce po čtyřech kolech vynávání a myslím si, že v budoucnosti to budeme velice prosazovat, například otázku trvalé udržitelného rozvoje. To je jedna z věcí, na které se chceme více zaměřit a chceme zajistit pozitivnější výsledky. Revize, která proběhne po pátém kole, má začít eh, začátkem dubna v Tokiu a tak, jak požaduje pan Kazak, musíme jasně říci, jak vypadají všechny NTB, eh, které byly identifikovány v rámci daného šetření a také uděláme vyhodnocení celkových výsledků vyjednávání. Podíváme se tedy i na jiné prvky, především co se týče prvek eh, přístup na trh, což je stále ještě trošku problém. Máme tam nižší kvóty v případě některých eh, produktů, které chceme naopak prosazovat z hlediska Evropy a chceme zprostředkovat eh, E, také, aby v tomto kontextu zaznělo stanovisko Evropského parlamentu. Nyní k vašim konkrétním otázkám zazněla celá řada otázek, která se týká veřejných zakázek. Myslím, že to není žádné tajemství, když řeknu, že je to jedna z nejsložitějších otázek, kterou dojednáváme s Japonskem. Opět došlo k určitému vývoji. Je to složité vyjednávání, především hlediska struktury eh, Veřejný zakázek. Eh, Jedna z nejobtížnějších oblastí je oblast železnic. Japonsko má de facto tři monopolní soukromé společnosti, které tam působí, nicméně vidíme jasné úsilí ze strany japonských orgánů, aby zajistili transparentnost, co se týče Eh, uplatnění doložky o operativní bezpečnosti, eh, což je důležité pro zajištění veřejných zakázek a také chtějí uplatnit nejrůznější pravidla a předpisy pro tyto podniky. Jak dopadne tato kapitola, to ještě nevím. Budeme muset eh, odvést hodně práce. Opět nyní teprve končíme ten první rok vyhodnocení našich jednotlivých pokroků. Dále citové zemědělské výrobky, které jste konkrétně vyjmenovali. Zcela jasně, tyto produkty jsou důležité pro Evropskou unii, i když ne úplně všechny. Nemáme například velké vývozy rýže, ale zcela jistě vyvážíme vepřové, hovězí a tyto produkty musíme projednat s Japonskem v další fázi. V tuto chvíli to ještě není úplně nazrálé. E, musíme nejdříve identifikovat eh, ty citlivé otázky eh, z hlediska Japonska, ale také musíme řešit otázku flexibility a toho možného konečného řešení, což je velice důležité pro Evropskou unii. Myslím si, a tím nechci říci, že hned musíme skočit na TPP, ale tyto kategorie produktů pro nás budou velice důležité v rámci vyjednávání také v kontextu TPP kde chceme zajistit větší kapacity vývozu pro tyto produkty. To znamená, že Japonsko bude muset v určité chvíli najít řešení pro dané produkty i v tomto kontextu. A tím se dostávám k té otázce účasti na TPP, jaké možné následky a dopady to může mít pro Evropskou unii. Celkově si stále myslíme, že se tato dvě vyjednávání vzájemně doplňují. V tomto ohledu máme stejné cíle, stejné postoje. Jsou tady pochopitelně oblasti, kde bychom mohli nakonec mít určité problémy. Nemáme například stejné struktury vývozu jako Nový Zéland, Austrálie, Spojené státy americké, pokud mám vyjmenovat několik členů TPP, také primární produkty, zemědělské produkty. Tam jsme <clears throat> mnohem silnější například ve zpracovaných zemědělských výrobcích, takže jsou tady určité rozdíly. Ale v průměru jediná oblast, kde vidím skutečně eh, riziko, je eh, oblast eh, produktů s geografickým označením. To je důležité jak pro Evropu, tak pro členy TPP. Japonci se to plně uvědomují, myslím si, že máme celou řadu japonských subjektů, které se dívají na evropský systém s velkým zájmem, především pokud chtějí liberalizovat svůj zemědělský sektor. Očekáváme nový e, zákon právě v oblasti geografických označení a maximálně chceme pomoci japonským partnerům v oblasti legislativy, která by jim umožnila, aby mohli jednak s námi pokračovat ve vyjednávání a také v rámci TPP. Co se týče trilaterální dohody, kterou jste zmínili, to znamená dohoda s Čínou a Koreou. První otázka, kterou si sami musíme položit, a já bohužel nemám v tuto chvíli odpověď, eh, do jaké hloubky tato vyjednávání půjdou, do jaké míry eh, tato vyjednávání budou skutečně pokrývat liberalizaci obchodu eh, v oblasti zboží a jak daleko tato ujednávání půjdou. Nejsem si úplně jist, že tyto dohody budou e, stejně ambiciozní jako naše jednání nebo jednání v rámci TPP. Ale zcela jistě to zajistí větší integraci v rámci daného regionu. E, nedávno um, BASF, tedy Evropská chemická společnost, prohlásila, že by chtěla vytvořit vědecké centrum v Japonsku a chce pokrývat Tichomoří. Eh, pochopitelně eh, takovéto vyjednávání posílí takovéto vývoje, takovéto trendy a pokud eh, budeme mít zároveň dohodu, kterou vyjednáváme v azijské oblasti, tak celé jistě to zprostředkuje našim podnikům, aby mohli konkurovat těmto zemím, které se ekonomicky velice vzmáhají. Co se týče jednotlivých eh, sektorů a regulační spolupráce, to jsme také probrali s japonskou stranou. Není to upřímně řečeno úplně snadná otázka, ale zcela jistě tam budeme zvažovat další aspekty. I japonská strana zváží další aspekty a myslím si, že k dalšímu pokroku dojde pouze v případě, pokud bude pokračovat vyjednávání. Otázka, zda je zde nějaký dopad na naše vztahy s Japonskem a na druhou stranu s Čínou, protože tam právě jde o TPP. Já bych rád měl přímočarou odpověď, ale vidím to tak, že tady je určitá možnost pro Čínu, aby získala určitý čas a možná urychlila své reformní snahy a podařilo se jí dosáhnout určité eh, síly co se, a silného postavení při vyjednávání s dalšími partnery, ale myslím si, že to nebude mít eh, nějaký zásadní dopad nebo že to nějak nespomalí naše vztahy jak s Čínou nebo s Japonskem. Naopak eh, myslím si, že Japonsko by mělo mít větší zájem, aby rychle zajistilo pokrok spolu s námi, protože TPP se musí zcela jistě zpomalit minimálně do eh, amerických voleb. Co se týče investičních dohod, tak to je určitá část našich vyjednávání. Díváme se na možnost výměny investičních nabídek, až se budeme především blížit k pátému kolu vyjednávání. Otázka řešení sporů a mechanismu řešení sporů eh, v oblasti kapitoly investic. Tady se nacházíme v počátcích vyjednávání, takže pro tuto chvíli se díváme pouze na jednotlivé varianty i tedy možnost vytvoření daného systému pro řešení eh, sporu. Dále, co se týče dohody mezi Švýcarskem a Japonskem, úplně upřímně, Nevím, co je přijatelné, co není přijatelné. Jak jste zmínili, nepoužíváme nebo nevidíme tuto dohodu jako určitou laťku. I když je to asi důležité pro Švýcarsko, tak pro nás by to z hlediska vyjednávání a rozsahu vyjednávání bylo velice omezené. Je tam celá řada prvků, které nejsou pokryty, eh, především v oblasti netarifních eh, Eh, záležitostí nebo služeb, takže my chceme jít mnohem dál nad rámec této dohody. Nesrovnáváme jednotlivé články, ale spíše se řídíme naším eh, požadavkem nebo naší tabulkou, co si představujeme, co by mělo být naplněno v rámci vyjednávání s Japonskem. Takže doufám, že jsem odpověděla na všechny odpovědi, pokud ne, tak se tomu ještě rád vrátím. Děkuji komisi. Jenom abych ukončil tento bod, výměnu názorů, tak bych se zpět obrátil na naše hosty. Tak chtějí říct něco na závěr. Eh, pan Vežle, prosím. Děkuji, pane předsedo. Jenom bych eh, chtěl říci několik slov k tomu, že FTA je dlouhodobý závazek. Z tohoto důvodu je velice dobré říci po jednom eh, roce situace vypadá slibně, skutečně tomu tak je. Chtěli bychom vidět, jaké dopady FTA bude mít, a to z různých důvodů. Nemohu udělat nic jiného, než porovnat eh, to, jaké máme zkušenosti dnes s Jižní Koreou. A já bych jenom doporučil našim vyjednávačům následující. Eh, pochopitelně udělejte vše pro to, aby tady byla příloha pro automobilový průmysl. V tuto chvíli máme velice složitou situaci, máme uh, Eh, netarifní eh, překážky, eh, které ještě nebyly dořešeny a naopak se tady objevují nové problémy. Takže bychom chtěli mít podobnou přílohu v oblasti automobilového průmyslu s Japonskem a uděláme vše, co je v naší moci, aby se tato situace neopakovala a dnes máme situaci, kdy řešíme celou řadu nejrůznějších problémů, když jednáme s Koreou. Co se týče našich vývozů automobilů do Koreji, dochází tam k nějakému významnému nárůstu? Bohužel bez mikrofonu. Několik eh, automobilů nižší třídy eh, je čím dál tím oblíbenějším. Od roku 2007 eh, jsme zvedli vývozy z 20 tisíc na asi 890 tisíc, což je velký nárůst, ale bylo to ještě předtím, než dohoda FTA byla dokončena, čili je tady pokrok. Ale ta křivka byla narůstající a teď je skutečně to jde ostře nahoru. To je všechno přímé, ale nevíme, jak dlouho to bude trvat. A je tady v kontextu určitý problém. Máme zde přílohu kde je celá řada nejrůznějších nedostatků a interpretací, která umožňuje, aby dále existovaly NTB a naopak jsou zaváděny nové NTB. Takže si naprosto uvědomuji, že Němečtí členové si velice dobře vedou v Jižní Koreji. Doufám, že to tak pro ně bude vypadat i z dlouhodobého hlediska. Nicméně NTB existují a ti ostatní kvůli tomu trpí. Dochází tady k nejrůznějším svízelným situacím. Neustále se objevují další překážky těchto eh, netarifních eh, požadavků. Ještě paní Travelio. Děkuji mnohokrát. Za naši stranu, ano, jsme připraveni dále pracovat eh, v rámci monitorovací skupiny, jak říkal pan Kazak, abychom vyhodnotili dosaženého úspěchu a chtěla bych poděkovat komisi, že se s námi podělila o své názory, také jak by to mělo vypadat v budoucnosti a chci jenom zdůraznit, že budeme i nadále poskytovat veškerou pomoc z naší strany v rámci těchto vyhodnocení. A na závěr pan Kazak. Pane Kazaku, vy jste náš stálý zpravodaj, tak nám to ještě schrňte. Eh, dobrá, děkuji za tuto výměnu názorů, která nám jednoznačně ukazuje, že se těšíme na reálný pokrok eh, v těchto velmi citlivých oblastech, které stále s Japonci diskutujeme. Je jasné, že chceme, aby i jejich strana pokročila vpřed, abych tak řekl. Je samozřejmě jasné, že asi nedosáhneme všeho, co bychom chtěli, ale alespoň snad dosáhneme uspokojivého výsledku. Samozřejmě všechny možnosti, které komise využít může, tedy všechny nástroje a všechny páky, aby trošku zatlačila na Japonce, aby pokročili ještě před pátým eh, kolem jednání a před eh, tím obdobím revize nechť tak učiní, budeme si toho cenit. Spolehám samozřejmě na spolupráci všech našich partnerů v monitorovací skupině, v pokračujícím hodnocení v parlamentu postupu těchto jednání a jsem přesvědčen, že ještě před koncem eh, mandátu tohoto parlamentu budeme informováni o aktuálním stavu. Dobrá, děkuji. Eh, příští kroky výměna názorů s komisařem de Guchtem v Dubnu Náš stálý zpravodaj oznámil návrh usnesení ještě před koncem tohoto mandátu. Takže eh, sdělení pro komisi je to pořád stejné, tlačte na ně, získejte nám co nejvýhodnější dohody. Bod 19 na pořadu jednání, kolegové. Stav eh, jednání ve stávajících trialozích. No, nikdo ze zpravodajů tady není, tak, tak to řeknu já, protože na některé trialogy také chodím. ISTS, ehm, finanční odpovědnost a související nařízení. Spravodaj je Pavel Zalesky. Víte, že toto je klíčová součást nové investiční politiky Unie Bohužel eh, dobré zprávy nemám. Poslyšte, eh, vážení hosté, jestli jdete pryč, tak jděte rychle a konverzujte si na chodbě. Pane Bartne, to platí i pro vás. Podívejte, vizitky si také můžete vyměnit venku, ano? Takže ISTS. Eh, dobré zprávy nejsou, jak jsem říkal. Rozdělení mezi parlamentem a radou eh, stále trvá v nezměněné podobě. Komise připravila legislativní zprávu, která podle názoru parlamentu by si zasloužila ještě trošku přepracování, ale rada si to nemyslí eh, a rada navíc není schopná získat mandát. Hm. Což znamená, že do konce mandátu eh, toto téma nestihneme uzavřít, což je škoda protože abychom zajistili silnou investiční politiku, je potřeba říci našim partnerům, se kterými jednáme tedy, že ve finále my víme, kdo bude odpovědný za jakékoliv škody, které mohou vzniknout. Všem rada tento názor nezdílí. Je to trošku problematické. Rada totiž nezdílí ani parlamentní, ani komisní názor na kompetence Evropské unie a členských států, co se týká investiční politiky. Takže dochází k různým interpretacím Lisabonské smlouvy. Pokud já vím, tak ve finále rozhodne až eh, soud v tomto sporu. Eh, nařízení o vynucování eh, to bylo přijato, jak víte, po závěrech s radou. Komise se toho účastnila velmi konstruktivně a dnes ráno jsme to odhlasovali. Je to velice důležité nařízení které nám chybělo, protože bez něj Evropská unie musela provádět ad hoc eh, legislativní iniciativy, aby vynucovala jakákoliv opatření v důsledku porušení našich obchodních práv podle eh, pravidel Světové obchodní organizace. Takže to jsou dobré zprávy. Eh, import rýže z Bangladeže, eh, tady jsme tu dohodu s EU uzavřeli, to, bylo, to byla dohoda s velmi omezeným polem působnosti, bylo to v podstatě nařízení o harmonizaci, ale z naší iniciativy jsme přijali také několik pozměňovacích návrhů k tomu hlavnímu textu tohoto nařízení, bylo to přijato s rozumným kompromisem. Jedno z témat zde bylo eh, to staré známé eh, rozdělení mezi prováděcími akty a akty v přenesené působnosti. Pokud vím, zatím jsme se neschodli na jasné a přijatelné filozofii. Máme zde eh, jednu zprávu, která by mohla být naším, aby se tak řeklo, posvátným textem k tomu rozdělení aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů, ale mm, ne všichni kolegové v ostatních výborech eh, si eh, důležitost jasně definovaných kritérií pro tyto dvě věci neuvědomují. A samozřejmě rada toho využívá. A tlačí na věci ve svůj prospěch. Samozřejmě tedy chce eh, prováděcí akty spíše než eh, akty v přenesené pravomoci, chce mít eh, raději Eh, přeskumné řízení než poradní řízení, eh, trvá na doložkách eh, bez stanovisek a tak dále a tak dále. Takže je to skutečně boj, protože se zdá, že rada si stanovila strategii zvrátit určitá rozhodnutí Lisabonské smlouvy, která je připravila o některé pravomoci, což je poměrně nebezpečné a myslím si, že tento parlament si nemůže dovolit eh, systematicky tyto bitvy s radou prohrávat. Eh, k zprávě pana Winklera, Flec. Včera proběhl trialog s radou, opět poměrně rozumné kompromisy a opět se jednalo o delegované implementační akty a všechny ty doložky a tak dále. A myslím si, že můžeme říci, že ten dosažený kompromis je poměrně dobrý. Jsou tam některé ztráty, které nejsou úplně příjemné, ale to je zkrátka podstata jednání. Všichni musí ustupovat. Sečteno a podtrženo myslím, že na tom nejsme vůbec špatně. Uzavřeli jsme několik důležitých témat, která jsme měli na pořadu jednání, a to konzistentním způsobem. Rád bych poděkoval všem zpravodajům, kteří se toho účastní. Já jsem předsedal většině těch trialogů, ale samozřejmě odpovědnost za ta jednání spočívá na bedrech delegace parlamentu a konkrétních zpravodajů. Jsou nějaké poznámky? Nezdá se. Mé doporučení eh, eh, tedy je eh, pokračovat dále ve stejné činnosti. Činnost monitorovací skupiny. Čína. Helmute, můžete nám to trošku rozvést, co se tam děje s Čínou? Děkuji, pane předsedo. Jde tedy o vyjednávání investiční dohody. Děkuji, pane předsedo. Tento týden proběhla monitorovací skupina, už deváté zasedání této monitorovací skupiny a Požádali jsme, aby nás DG Trade informovalo o stavu, eh, o otevírání jaksi toho prvního kroku o investiční dohodě s Čínou. Zdůraznili jsme ještě jednou, že hlavní zájem evropské strany je zachovat to, eh, tu otázku propojení s eh, investičních trhů a přístupu na trh z čínské strany se objevily určité zájmy, které by nám to povolily, ale samozřejmě tím pádem čínská strana navýší svá očekávání vůči Evropské unii, co se týká plnění zájmu čínských podniků na evropském trhu. Takže eh, je zkrátka potřeba eh, toto pochopit. Za další proběhla širší diskuse o očekáváních a o politickém rámci eh, celého tohoto jednání. Proběhla také, proběhlo také třetí plenární zasedání příslušného výboru Čínské komunistické strany, kde bylo zdůrazněno, že oni chtějí navýšit a posílit hospodářskou spolupráci s Evropskou unii a chtějí prohloubit zamýšlené reformy v tom smyslu, že chtějí z Číny udělat potenciálního partnera pro další celosvětově obchodující velmoci, včetně Evropské unie mimo jiné, takže eh, oni velmi dobře chápou, že bilaterální dohoda s EU podpoří schopnost Číny stát se potenciálním obchodním partnerem pro jiné státy a celky na globální úrovni v bilaterálních nebo multilaterálních systémech. Samozřejmě, pokud toto zajímá ostatní poslance, můžete se obrátit na monitorovací skupinu a to platí i pro všechny, kteří zde nejsou. Eh, děkuji. Chci upozornit na význam těchto eh, vyjednávání. Je to vlastně první takováto investiční smlouva, za druhé se jedná o Čínu a tady nejsou vlastně rovné podmínky co do přístupu eh, Číny k zahraničním investicím v Unii. Vemte například případ Řecka nebo Portugalska a v porovnání s naším přístupem do Číny. Takže bychom měli tato jednání sledovat velice pozorně. Kolumbia a Peru, tady nemáme z, z pana Langeho, George Kutaš, Mercosur. Kolumbie a Peru konala se schůzka monitorovací skupiny Eh, se zástupci Kolumbie a Peru s velvyslanci, paní Luen a pan Rivera o situaci realizace eh, smlouvy o volném eh, obchodu a delegace byla vyslána do obou zemí, aby se zabývala toutéž věcí přímo na místě. Asi si vzpomenete, že tato dohoda byla vlastně první případ, kdy parlament rozhodl, že bude od našich partnerů vyžadovat přesný plán, konkrétně eh, pracovně právních záležitostí, než dáme souhlas s touto dohodou. Byl třeba tedy nejenom monitorovat samotnou dohodu, ale i tu cestovní mapu, ten plán. A eh, je to teď zapracováno do oficiálního dokumentu, který obě země přijaly. Čili e, tady jsou přímo závazky vůči Evropskému parlamentu, nejenom vůči Evropské unii jako takové. A důležité je, že se nejedná jenom o papír, o dokument, ale o to, aby se ty sliby také splněly. Proto naše delegace která jela do Kolumbie a Peru, je tak důležitá. Ekvador, eh, Čolos, my jsme tento týden také měli eh, zasedání monitorovací skupiny a DG obchod nás informovalo o zaměření těchto jednání. Není to přímo komplexní vyjednávání smlouvy, spíše uh, Eh, přijetí určitých kapitel obchodní dohody eh, víc, mezi více stranami, která se dojednává s Kolumbií, s Keru a Peru a mohla by zahrnovat i eventuálně další země. V prosinci se Ekvádor rozhodl obnovit tato jednání. První kolo se odehrálo v lednu a Během těchto eh, jednání se sešly veřejné skupiny o přístupu na trh, veřejných eh, zakázkách a zeměpisných označeních. Došlo k velice široké a zajímavé výměně názorů. My jsme samozřejmě se ptali i na další dopady těchto jednání na ekonomickou situaci v Ekvadoru a asi i v dalších zemích, protože máme co dělat se situací spojenou s dovozy a vývozy banánů z těchto zemí. Musíme se také ptát, o která konkrétní odvětví by mělo jít při výměnách, o jaké produkty. Proto Předpokládám, že po této výměně názoru eh, zdůrazňuje, musíme zdůraznit, že jakmile se dozvíme o tom, kdy bude druhé kolo, protože termín zatím nebyl ještě přesně stanoven. Pak tedy bude muset zase svolat monitorovací skupinu nebo doporučit eh, novému složení parlamentu, aby v tomto pokračoval aby zahrnoval do toho i otázky sociální, ekologické mm, záležitosti lidských práv. Řekněte mi prosím, zda to bude samostatná dohoda o volném obchodu s nimi, anebo e, požadujeme, aby se připojili k té obchodní dohodě s Kolumbií a, s Kolumbií a Peru. E, ona řekla úplně jasně komise, tedy, že se musí připojit Ekvádor k té stávající dohodě. Já podporuji komisi, což samozřejmě znamená, že ta jednání vůbec nebudou jednoduchá protože pořád jsou tady ty důvody, proč v roce 2009 přestali vyjednávat. Takže sociální a ekonomická situace v Ekvadoru, eh, to znamen, předpokládá určitá omezení eh, v tom, jak ekvadorská strana může postupovat. Já jakožto zpravodaj o tyto obchod, pro tyto obchodní vztahy bych řekl, že Evropská unie by měla velice pečlivě proskoumat, co vlastně požadujeme, co naopak nabízíme a kde jsme schopni být pokud možno co nejvíce flexibilní, abychom zareagovali na situaci v Ekvadoru. Mercosur, Češku Taš, máte nějaké pozitivní zprávy. Děkuji, pane předsedo, velmi stručně. Já těžko řeknu, jestli, můžu říct, jestli je to pozitivní nebo negativní, ale my teď jedna, Mé už mnoho let my jsme plánovali tuto monitorovací skupinu, protože jsme předpokládali, že dojde k výměně nabídek mezi Mercosurem a Evropské unii v posledním měsíci minulého roku, tedy v prosinci. Bohužel k tomu nedošlo. A podle nejnovějších zpráv, protože včera a dnes se členové Mercosuru scházejí v Caracasu. A podle těch posledních zpráv se rozhodli, že budou prezentovat tu nabídku k výměně někdy v březnu, není úplně jasné kdy. Pak je tady další problém. Blíží se předsednicí Mercosuru. Normálně by to měla být Argentina, ale ta má teď velký problém s tou výměnou nabídek ale já doufám, že ta situace se zvládne. A jak jsem pochopil od pana Jorgena a vyrozuměl od DG pro obchod, my jsme v Evropské unii eh, připraveni vyměnit si nabídky. Doufám, že k tomu budeme mít tady partnery, ať už se to stane v březnu nebo ne. Pak je další podle mě důležitá informace. Eh, v tomto měsíci, někdy koncem února, se uskuteční také summit mezi Evropskou unii a Brazílií a tam by také mohlo dojít k určitým diskusím. Děkuji. Řekněte mi, zda by Brazílie, Uruguay a Paraguay mohly eh, eventuálně s tím postoupit. Eh, a taková možnost existuje Komise říká, že to očekávají, pokud se Argentina k této výměně nabídek nepřipojí. Další je Tajsko, David Martin. Eh, my jsme eh, se s nimi sešli, bylo to v eh, lednu, předsed, zpravodaj se nemohl zúčastnit, takže jsem tam byl já a asi víte, že vyjednávání je teď obtížné vzhledem k politické situaci v Thajsku. A slyšel jsem, že hlavní thajský vyjednavač se tam vůbec nemohl dostavit kvůli politické situace, ale pokročilo se v diskusích, jako jsou pravidla původu, usnadnění obchodu a některé nikoli sporné otázky, ale pak jsou tam sur, eh, sur, sporné otázky, jako jsou mm, jak konzervovaný tuňák a farmaceutické výrobky. A čtvrté, pro čtvrté kolo ještě nebyl stanoven termín. Uh, Naposledy jsem to alespoň takhle slyšel. A to je docela důležité i pro Tajsko, protože oni mají GSP, ale ta vyprší v roce 2015, takže pokud jednání se nezrychlí, budou tím, e, utrpí tím oni. Pak e, se jednalo o schůzku mezi Medicine Sans Frontier a mezi eh, farmaceutickým průmyslem. Týká se to ochrany patentů na eh, léčiva eh, v případě dohody o volném obchodu s Hajskem. A pro komisi je velice těžké najít eh, takové znění, které by eh, umožnilo eh, spravedlivé mm, výnosy z investic farmaceutickému průmyslu. Opravdu Tajsko momentálně prodělává velice obtížnou politickou situaci. Spojené státy stálý zpravodaj monitorovací skupiny Eh, jak jsem vyrozuměl, nám řekl, že měli spoustu zasedání. Konalo se zasedání 22. ledna. Eh, byla tam pořád ještě paní Miriam Sapiro, která potom odešla v následujícího dne. Ona měla na starosti evropské záležitosti v rámci uh, SDR a ona měla velké znalosti a byla tedy velmi schopnou úřednicí za americkou stranu. Došlo k velice zajímavé výměně názorů, ale samozřejmě, že všechno teď eh, směřuje k zasedání na vysoké úrovni mezi Formanem a komisařem de Eh, takže to je politická záležitost, aby se vyhodnotilo z, této, z tohoto hlediska, co dělají vyjednávači a aby bylo umožněno další pokračování jednání. Tady nejsou žádná překvapení, všechno běží ve eh, zadané koleji. Nabídky byly připraveny ohledně přístupu na trh, týká se to jak zboží, tak i dalších eh, eh, právních překážek, eh, které brání přístupu zboží a služeb. Proto bychom měli počkat na sdělení od Formana a Deguchta, což eh, se stane eh, po schůzce eh, ve Washingtonu příští týden. Takže DG obchod nám jistě potom sdělí nejnovější zprávy. Já se na to dívám optimisticky, pokud je o výsledek. A myslím si, že Závěr té schůzky by mohl být takový, že vyjednávači budou mít cílený mandát, aby mohli postupovat vpřed. A jak víte, komise se také rozhodla zahájit konzultace. Týká se to části kapitoly o investicích konkrétně paralelních mechanismů ochrany eh, investic, takzvané ISDS znamená to možnost obrátit se na arbitrážní řízení a nikoliv na soud. Komise se rozhodla zahájit konzultace. A bude k tomu celý dokument eh, k této části kapitoly a samozřejmě, že ta konzultace budou probíhat nejenom s veřejností, ale vůbec členskými státy. To bych řekla je vynikající příležitost pro členské státy, aby sdělili institucím, respektive komisi, radě a také nám, Evropskému parlamentu, jaké je jejich stanovisko ohledně ISDS. Větnam. Zpravodaje tady nemáme. Monitorovací skupina se sešla 29. ledna za účelem výměny názoru o šestém kolu vyjednávání a přípravy sedmého kola. Podle mých zdrojů eh, věci eh, probíhají velmi rychle. Velmi rychle se postupujeme. Evidentně by tato jednání mohla být skončena před Tardínem. Jako nakonec Magreb, Maris Sarnes má slovo. Děkuji mnohokrát, všechno běží dobře, vše se finalizuje v, s ohledem na volný obchod. Tři kola byla dokončena, chystá se čtvrté kolo. Eh, už jsme se sešli třikrát, jednou s panem Martinem jsme dělali Mašrek a Magreb dohromady na posledním zasedání, to bylo v prosinci, tam jsme se zabývali téměř výlučně eh, zavedením dohody v oblasti eh, zemědělství a označování původu. Měli jsme tam také zástupce z výboru Agri. Vše probíhá výborně, byl vydán seznam a je patrné, že to není všechno úplně na stejné úrovni. Například eh, my máme geografické označení, je to 1620 a e, my máme mnohem více těchto produktů, takže z hlediska Maroka vůbec tam není žádná hrozba. A e, v podstatě je tam e, aragonský olej a myslím si, že stojí za to podívat se také na návrhy ze strany Maroka. Maroko si přeje, aby abychom měli 16 geografických označení, abychom měli také e, logo, to modrozelené, které dáváme na toto označení. Takže se tím zabýváme a podíváme se, zda by bylo možné otevřít tuto možnost, ale myslím si, že v každém případě to stojí na zamyšlení. Komise už zareagovala na tento návrh ze strany Maroka Komise to nezamítla, tak bych to formulovala, musí eh, to ještě zanalizovat, nemáme žádné další informace. Ještě jeden bod, který je vždy citlivý, ale tady jsme neměli nějaký velký problém. Je to otázka západní Sahary, protože geografické označení se týká právě území a v tuto chvíli tam nemáme žádné označení eh, ze eh, západní Sahary. Takže to jsou jednotlivé body, ale v zásadě to probíhá, myslím, celkem dobře. Je to dohoda o volném obchodu a e, zabývá se především otázkou geografického označení. Kolegové, to vše jsme tedy pokryli. Chtěl bych jenom vědět, zda jsme pokryli činnost jednotlivých monitorovacích skupin. Já si myslím, že to byl výborný nápad zabývat se tímto monitorováním. Chtěl bych moc poděkovat jednotlivým zpravodajům. Skutečně aktivně pracovali v těchto monitorovacích skupinách, získali jsme názory, informace, stanoviska ze strany třetích stran, což by jinak bylo nemožné protože obchodní politika Evropské unie je tak obšírná, že těžko ji můžeme usledovat v rámci pouze našich běžných zasedání. To je také díky komisi, protože komise má velice ambiciozní obchodní politiku, kterou prosazuje, ale slyšeli jsme dnes, že obecně eh, to vše probíhá pozitivně a to je dobrá zpráva pro Evropskou unii. Říkám si, zda pokud by to bylo všechno tak skvělé jako v oblasti obchodní politiky, tak si myslím, Evropa by byla v mnohem lepším stavu. Takže děkuji mnohokrát, nemáme nic do bodu různé, je tady ještě příští schůze, to bude 19. a 20. března. Takže děkuji. Naschledanou.